Thank you very much. So the first item on this morning's agenda is the... Děkuji. Tak, jako první tady máme eh, strategii pro společný trh komi. Kompromis 9, kdo je pro? Tady, tak funguje mi ten mikrofon nebo ne? Kompromis 9, část 1, kdo je pro, proti, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51, kdo je pro, proti, prověříme. Přebývá nám jeden hlas za EPP. Stále. Dobře, výborně, děkuji. Končím hlasování. A je to nepřijato, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Employment 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Employment 5 eh, pro, proti, zdrželi se odpadá. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 66 pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto, 67 prověříme, tak 66 ještě prověřujeme a je to zamítnuto. Nyní Nyní 78. První část to je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Doufám tedy. 79 pro, proti, zdrželi se. Od, 80 eh, pro, proti, eh, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se. Schváleno šestka employment pro, proti, zdrželi se schváleno, sedm pro, proti, zdrželi se schváleno, osm pro, proti, zdrželi se schváleno, 82 pro, proti, zdrželi se schváleno, 83 pro, proti, zdrželi se schváleno, 84 schváleno, 85 pro, proti, zdrželi se. Schvá, od, e, zamítnuto 21, M pro, pro, proti, zdrželi se. Schváleno 27, pro, proti, zdrželi se. Schváleno 86, pro, proti, myslím, že zamítnuto. Kompromis 10, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Prověříme dobře. Pardon, je to schváleno. Ample eh, 12 eh, pro proti, zdrželi se zamítnuto. 98 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 99 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 100 pro proti, zdrželi se schváleno. A teď 104 pro, proti, zdrželi se schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ample 2. Chcete si to zkontrolovat? Dobře, 105 prověříme. Zamítnuto. Ample 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 106 pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 109 pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto, 117 pro, proti, zdrželi se Schváleno 118 split vote, první část pro, proti. Prověříme. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se a to také prověříme. zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A prý jsme měli také hlasovat I've been told we should have voted 101, 102, 103, takže prosím, vrátíme se 101 pro, proti 100, to je na straně 11, 101 a to je slučitelné se stovkou a tam jsme hlasovali pro. Takže 101 pro, proti, zdrželi se sváleno, 102 pro, proti, zdrželi se sváleno, 103 pro, proti, prověříme. 103, myslím, že to bylo schváleno. Ano, schváleno. Omlouvám se. A nyní kompromis 12 na straně 14 pro, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 132 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto. 134 také odpadá. E, kompromis 22, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, ale pro, myslím, že to schválíme. Ne, eh, pardon, prověříme. Ano, je to schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 134, 143 pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto, kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 149 e, pro, proti, zdrželi se schváleno, 150 pro, proti, zdrželi prověříme, to je nejasné. 150. Zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 152 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 154 s úpravou pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne? Sto padesát pět odpadá. Takže 157 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní 159 pro, proti, zdrželi a asi zamítnuto. Moment, 158 odpadla, 159. Ještě jednou, prosím, pro, proti, schváleno. Kompromis 15, první polovina pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 162 pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 172 pro, proti, zdrželi se, schváleno, pardon, ne, zamítnuto, no, prověříme to, zamítnuto. 173 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 174 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto sedmdesát pět pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 176 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 177 pro, proti zdrželi se schváleno, 178 odpada, 179 pro, proti zdrželi se schváleno, MPL 19 pro, ten odpadá 170, pardon, 19 Ample. Ample 33 pro proti zdrželi se Prověříme MP33. Odpadá. Opět máme tady příliš mnoho za EPP hlasů. Děkuji. Takže ta odpadá. 180 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti. A je to schváleno. 180, druhá část. 181 pro, proti, zdrželi se. E, od e, zamítnutého kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 191, e, ano? E, 155, 6, 7 a 8 by měly být kompatibilní 153, jsme měli hlasovat na straně 20. So I'm talking about 155. Takže ještě jednou 155 až 158. 154 byl schválen, čili tyto eh, tím pádem odpadly. A ty jsou kompatibilní se 153. My jsme schválili 154 a to znamená, že 155 eh, až 7 odpadají. tak jestli chcete, hm, takže my jsme schválili 154 a podle mého pozměňovacího eh, hm, hlasovacího seznamu, potom následující až po 158 odpadají. 154 byl schválen. Eh, můžete se požádat své poradce, aby to prověřili. Je to skutečně tak. Ale to je jednoduché. 153 byl schválen a jestliže 154 pad, odpadl, ano, dobře, máte pravdu a já jsem se spletla a velice se omlouvám. Takže my skutečně jsme neměli hlasovat 154. A naopak musíme hlasovat 155. Kdo je pro? 155 pro, proti zdrželi se schváleno, 157 pro, proti zdrželi se schváleno a 158 pro. Ne, ne, ne, pardon. 156 pro, Eh, zamítnut. 158. To je pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže teď to shrnu. Eh, v odstavci 12 to jsme schválili 153, 155, 156, ten byl zamítnut a 157 byl schválen a 158 také byl schválen a 159 byl schválen, to je jako 12a. Já se omlouvám, je to velmi komplikované. Tak a teď myslím, tak kompromis 16 na straně 27 už jsme hlasovali a nyní 100 eh, 91 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Kompromis 17 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 196 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale prověříme. 196 Končím hlasování a je to zamítnuto. E a teď 207 na straně 30 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 100, 100, 208 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, pardon, eh, zamítnuto 209. Ne, ne, tak tam to odpadá. Ne, neodpadá. Musíme hlasovat. Chcete unblock 206, eh, 8, no. Takže 209 pro, proti zdrželi se schváleno, 210 pro, proti zdrželi se schváleno, 211 pro, proti zdrželi se schváleno, 212 pro, proti, zdrželi se schváleno, 213 pro, proti, zdrželi se schváleno, 214 pro, proti, zdrželi se schváleno, 215 pro, proti, zdrželi se schváleno, 216 pro, proti, zdrželi se schváleno, 217 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odpadá, zamítnuto, 218 pro, proti, zdrželi se schváleno, 220 na dvě části pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, 219. Hm, to na konci pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete to prověřit? Schváleno. 221 odpadá. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 228 nám odpadá. 229, 230, 231, 232 pro proti, zdrželi se e, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se. To prověříme. Schváleno. Ano, je to schváleno. Kompromis 19. A nyní 238 pro, proti, prověříme. 238. Zamítnuto. 239 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 240 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 241 pro, proti, zdrželi se. Odpadá. 200, eh, eh, pardon, 32 ampl pro, proti, zdrželi se Eh, zamítnuto 242 pro proti zdrželi se, zamítnuto 243 pro proti zdrželi se schváleno, pro 10 pro proti zdrželi se schváleno, pro 14 pro proti zdrželi se eh, zamítnuto, pro 15 pro proti zdrželi se schváleno, 16 pro proti zdrželi se schváleno, 17 pro proti zdrželi se schváleno, 20 pro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 Prověříme 37. Schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se schváleno. 2, 244 pro, proti, zdrželi se od, od eh, 245 pro, proti, zdrželi se zamít, schváleno, 246 pro, proti, zdrželi se schváleno, 247 pro, proti, zdrželi se schváleno, 248 pro, proti, zdrželi se schváleno, 249 pro, proti, zdrželi se schváleno, pro, 250 pro, proti, zdrželi se schváleno, 251 pro, proti, zdrželi se schváleno, Eh, zamítnuto 252 pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto 153 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvěstě odpadá. 255 pro, proti, zdrželi se schváleno, 256 pro, proti, zdrželi se schváleno, 257 pro, 257 proti, zdrželi se schváleno, 258 pro, proti, zdrželi se schváleno, 259 pro, proti zdrželi se schváleno 260 pro, proti zdrželi se schváleno 261 pro, proti zdrželi se schváleno 262 pro, proti prověříme. Zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti zdrželi se schváleno. 269 pro, proti, zdrželi se schváleno, 270 pro, proti, zdrželi se. To prověříme, zdá se, že zamítnuto. Schváleno? Ne, zamítnuto. to. 271 Eh, odpadá, Ample 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 272 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 273 pro, proti, zdrželi se schváleno, 274 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 275 pro, proti, zdrželi se, schváleno 276 pro, proti, zdrželi se, na prověříme. Zamítnuto. 277 pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto 278 pro, proti zdrželi se zamítnuto 279 pro, proti zdrželi se schváleno 280 pro, proti zdrželi se schváleno 281 pro, proti zdrželi se schváleno 282 pro, proti zdrželi se schváleno odstavec 24 na tři části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 295 eh, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 296 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 298 a 299 odpadají, další ještě odpadají a až po 307, kdo je pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto, 308 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 309 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 310 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 311 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 312 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 313 pro, proti, zdrželi se a to prověříme. Schváleno. 314 e, pro, proti, to prověříme také 314. Ne, ne, to je schváleno. 314 je schváleno. 315 pro, proti, zdrželi se, odpadá, tedy zamítnuto. 316 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 317 pro, proti, prověříme 317. False. Zamítnuto 22, ne, 24 MP pro, proti. Okay, so three, 24 24 odpad, 26 MP pro, proti, zdrželi se schváleno. 318 eh, pro, proti, zdrželi se sváleno 319 pro, proti, zdrželi se sváleno 320, ten taky odpadl, odpadl, ano, 321 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 322 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 323 pro, proti, zdrželi se schváleno, 324 pro, proti, zdrželi se schváleno, 325 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 326 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Yes, we need to vote these ones. 327 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 328 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zamítnuto. 329 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 330 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, prověříme. Schváleno. 331 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 31 pro, proti, ne, ten odpadá, pardon, 31 ne. 332 pro, proti, zdrželi se schváleno, 333 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 334 pro, proti, zdrželi se schváleno, 335 pro, proti, zdrželi se schváleno, 336 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme. Zamítnuto. 337 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 338 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 339 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 340 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 341 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 342 eh, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 25 pro, Proti? Prověříme. Empl 25. Employment 25. Okay. Schváleno. Ale těsně. Empl 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Empl 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 400 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 344 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 345 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 346 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 347 pro, proti. Je to pro schváleno. 348 pro, 348 pro, proti, zdrželi se schváleno, 349 pro, proti, zdrželi se schváleno, 350 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 351 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 352 pro, proti, zdrželi se zamítnuto MPL 13 pro, proti, zdrželi se schváleno 353 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 354 pro, proti, prověříme. That falls. Tak to odpadám. 355. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 356. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 357. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 358. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Eh, zamítnuto. 360. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 361. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 362. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 363. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 359. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 364. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 23 ve třech částech. První část. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo. Myslím, že to ověříme. Schváleno a třetí část, tak kdo je pro, Proti zdržel se někdo schváleno. 373, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto 374, kdo je pro, proti. Ověříme to raději elektronicky. 374, prosím. Sorry. Tak to je zamítnuto 376. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. 375. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. 377. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo zamítnuto. 378. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo zamítnuto. 379. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. 380. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Empl 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Jednička, kdo je pro, proti, schváleno. Dvojka, kdo je pro, proti. Myslím, že to musíme ověřit. Dvojku. Ano, pozměňovací návrh číslo dvě. Je to pro vás klíčové hlasování? Hlasujeme o návrhu číslo dvě, říká paní předsedkyně. Příspěvek mimo mikrofon. Dobře, začneme znovu. Je to tedy návrh číslo dvě, je to úvodní ustanovení 8a nové. Kdo je pro? Nebo uděláme to elektronicky? Zdá se, že ještě tři nehlasovali. Končím hlasování. Tak o jeden hlas eh, je to zamítnuto. Vidím, že na stole tady máme nějaké nové kamery a nebo fotografové jsou tady nějaký fotografický robot, který nás fotí z nového úhlu. Za chvilku nám tady budou nad hlavami kroužet drony. Určitě o tom byl ten pozměňovací návrh 48. Teď už pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je pro trojku? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo Zamítnuto, teda myslím, že zamítnuto, tak možná to raději ověříme. Yeah, that falls. Ano, takže bylo to zamítnuto teď pětka. A šestka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Zamítnuto, Ample, C2, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. C3, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Sedmička, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Zamítnuto, osmička, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, devítka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, desítka, kdo je pro, pro, pro, ověříme to radši elektronicky. Takže zamítnuto, jedenáctka, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? I toto bych raději ověřila elektronicky, omlouvám se. that... Tak to je zamítnuto. Dvanáctka, kdo je pro? Proti. Ověříme to také elektronicky. Zamítnuto. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto 21. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Schváleno 22. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Schváleno 28. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Schváleno 29. Pro. Proti. Zdržel se někdo. Schváleno 30. Pro. Proti. Zdržel se někdo. Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 39, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 6, kdo je A druhá část, pětky, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 43 pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto 44 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno 45 pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto 46 pro, a ten nám odpadá 47 pro. 47 pro. Proti, zdržel se někdo, schváleno 48 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno 49 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Empl a pro, proti, zdržel se někdo schváleno B, pro, proti, zdržel se někdo schváleno C, pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Teď eh, tady na mě někdo mávnul, tak prosím, ano. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Obrigado, Sr. Presidente. Eu dei ontem conhecimento ao Secretariado, à relatora. Děkuji. Eh, včera jsem eh, sekretariátu paní zpravodajce a stínovým zpravodům eh, sdělil menšinové stanovisko podle příslušného článku jednacího řádu, tak aby toto menšinové stanovisko bylo zde eh, zaprotokolováno. Já bych eh, ho chtěl po závěrečném hlasování přečíst, aby zde bylo eh, prostě zaznamenáno a to se týká tedy toho, že společný trh vedl také k deformaci Eh, deformaci národních hospodářství, eh, k daňovým únikům a eh, k úniku do daňových rájů. Společný trh používá prokační materiály na úkor solidarity a podporuje se tím neoliberalismus a to na úkor konkurenceschopnosti a také sociálních, morálních eh, eh, hodnot a ochrany pracujících, eh, také daňová politika musí být spravedlivější. Nemáme zde růst, naopak přibývá nezaměstnanost, nezaměstnaných, trpí střední třída, málo se investuje a komise přišla se strategií pro společný trh. My jsme většinově proti, jsou to kapitalistické proudy, které se ještě více soustředují na velké koncerny liberalizaci a vykořišťování v členských zemích se stává pravidlem a existuje tady společný trh, který je vnucován pracujícím, jejichž zájmy vůbec nejsou respektovány.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 Chcete, abych vám přečetla článek 56, prosím? Takže zde stojí v jednacím řádu. Když stanovisko výboru není jednomyslné, tak zpráva by měla dát také přehled minoritního stanoviska. Menšinová stanoviska by se měla vyjádřit, kdy hlasování o textu jako celku proběhlo a může na žádost autorů být předmětem písemného prohlášení, které nepředkročí 20, 200 slov, pardon, příloha vysvětlujícího prohlášení. A předsedkyně, naštěstí to jsem já, vyřeší jakékoliv spory, které by mohly vzniknout, pokud jde o uplatnění těchto ustanovení. Takže toto stanovisko tedy žádáte jménem celé skupiny. Je to skupina GUE, která předkládá? Ne, ne, ne tam jsou zmíněni poslanci v tom pravidlu a v eh, celá skupina nebo frakce. Paní předsedkyně, ale říká se tam, že se tam podává schrnutí minoritního stanoviska, takže ještě než postoupíme dále, na základě žádosti autorů, říká pan poslanec. Dobře, takže eh, pokud bychom měli toto menšinové stanovisko připojit, tak by to předpokládalo, že kdokoliv, kdo nepodpořil tuto zprávu jako celek, tak souhlasí se vším, co jste právě přečetl vy. A mě by zajímalo, zda tady jsou nějací poslanci v sále, kteří nechtějí, pozor, ještě chvilinku, počkejte, pane kolego, kteří si přejí buď to se tedy zdržet nebo hlasovat proti této zprávě, ale zároveň nesouhlasí s vaším prohlášením. Takže ještě než dám slovo vám, je tu někdo, kdo nechce hlasovat pro tuto zprávu, ale zároveň nesouhlasí s prohlášením, se kterým vystoupil právě pan poslanec v červené košili, pan Pervento López. Mr. Pimenta López. Senhor Presidente, isto é um procedimento normal. Eh, Pane předsedo, to je úplně normální tady. E no, eh, samozřejmě my eh, v různých výborech máme různé minoritní názory, stanoviska, která pak jsou součástí zprávy. A tam potom na tom figurují pouze signatáři toho menšinového stanoviska a takže to nezavazuje všechny, kteří hlasovali proti. Ne, já tady si lze představit, že bude několik takových menšinových stanovisek a samozřejmě můžete hlasovat proti, můžete se zdržet z různých důvodů, politických, ideologických či jiných. This has not been normal in... Toto ovšem není běžný postup eh, na základě mých zkušeností a když eh, jsem se přečetla eh, to ustanovení o menšinových stanoviscích, tak se tam vlastně praví, že menšinové stanovisko schrnuje názory všech, kteří nepodpořili příslušnou zprávu. Ještě pan kolega, já namítám, mám námitku proti tomuto nesmyslu. For... Já jsem velice ráda, že máte svůj názor, jenom chci zajistit, že to odráží názory všech ostatních, kteří nehlasovali pro tuto zprávu. Vicky, já jsem možná trochu zdvořilejší než Tony, ale zaprvé jednací řád hovoří o pra, eh, písemném prohlášení v délce 200 slov a není demokratické, aby se někdo přišel na hlasování, vystoupil na dvě minuty a předložil takovýto pozměňovací návrh. Demokracie je o většinách, tady není žádná většina, takže si myslím, že nikomu moc nepomůže přečíst takové prohlášení. Pokud to předloží někdo při hlasování písemně, nemám s tím problém, ale teď musíme předně ověřit, jaká je většina při konečném hlasování. Možná to bude eh, jednomyslné to vyjádření a pak nemusíme vůbec jeho prohlášení zohledňovat. Děkuji, Dan Dalton. Já jsem chtěl říct vlastně to, stej, to stejné, co Andreas. Já chápu jednací řád, takže jde o písemné prohlášení, takže bych chtěl požádat eh, o vyjasnění, zda jste dostala paní předsedkyně písemné prohlášení. Z toho se můžeme odrazit. Um, the, my já to chápu tak, že písemné prohlášení bylo zasláno stínovým zpravodajům, ale nebylo zasláno mně. Já jsem ho předtím neviděla. Já jsem s ním nebyla obeznámena, jak říkám, není to běžný postup. Takže já mám jasnou otázku. Je zde někdo mezi vámi v sále, kdo nechce hlasovat pro tuto zprávu, to znamená, chce se buď to zdržet nebo hlasovat proti této zprávě, ale zároveň nesouhlasí s, s tím ústním prohlášením, které tady bylo nadneseno. Ano, jsou tady tací. Výborně v tom případě. Bohužel nemohu přijmout vaše prohlášení, takže představuje to menšinové stanovisko. Dám vám ještě jednou slovo. Paní předsedkyně, já se omlouvám. Přece tady vůbec nejde o eh, aplikaci eh, Eh, nějakých zácných pravidel, která by eh, umožňovala eh, demokracii. To je jasné pravidlo, jasný článek. Pokud není jednomyslný názor ve výboru, tak ta zpráva by měla zahrnovat i rezime menšinových názorů, v množném čísle menšinových názorů, stanovisek. A toto neomezuje některé ty menšinové názory, menšinová stanoviska to neznamená, že ty, mm, ta menšinová stanoviska by reflektovala názory všech, kteří hlasovali proti. To má pouze reflektovat názory osob, které podepsali ten, to menšinové stanovisko. Sekretáře výboru, zpravodajové, stínoví zpravodajové byli informováni, byli informováni o tomto našem rozhodnutí, takže je to v souladu se jednacím řádem. A e, zde, e, tedy my máme tady to prohlášení, e, které vyjadřuje menšinový názor. Děkuji, Denis Dion. Děkuji, Vicky. Já už jsem uvedl, že toto prohlášení není jménem frakce a není ani mým jménem, mimo jiné. Je to osobní prohlášení jednoho poslance a já bych navrhoval, aby tam jméno pana Permanta Lopese bylo uvedeno na tom prohlášení. Pokud by to bylo takto jasně uvedeno v příloze k tomu eh, důvodovému prohlášení, byl by to problém? Paní předsedkyně, pokud řekneme, že toto je menšinové stanovisko, tak by mělo tedy schrnovat názor všech, kteří hlasují menšinově. Jednací řád uvádí, že můžete podat eh, menšinové stanovisko, které odráží názor menšiny. Když stanovisko výboru není jednomyslné, zpráva by měla mm, dát také, mm, nebo obsahovat také přehled eh, menšinového stanoviska. Tečka. Já to, česk, já to tady anglicky čtu, ale sama anglicky umím. Menšinové stanovisko se vyjádří, když eh, hlasování o textu eh, probíhá a může být předloženo v podobě písemného prohlášení maximální délka 200 slov jako příloha k, eh, k důvodovému prohlášení. Já si to proberu teď s právní službou po hlasování. Já chápu, právo těch, kteří nepodpořili tuto zprávu, že mají právo tedy vyjádřit svou menšinové stanovisko nebo menšinová stanoviska. Respektuji vaše právo na váš názor, ale myslím, že nemáte právo předkládat tento názor, názor jménem ostatních, kteří nepodpořili tuto zprávu. Takže Denis, já navrhuji, že ti, kdo se rozhodli, že nepodpoří tuto zprávu, mohou kolektivně posléze navrhnout jedno nebo více menšinových stanovisek která by chtěli připojit. Ale já se to ještě ověřím u právní služby parlamentu. Vyhovuje vám to tak? A teď bychom přistoupili k dalšímu hlasování. Dobře, takže teď budeme hlasovat o celém textu. Paní Mici, jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak eh, někdo tady řekl, že toto prohlášení bylo zasláno stínovým zpravodajům. Chci do zápisu, že jsem eh, takové prohlášení nedostala. Je potřeba to také zvážit eh, při hlasování o této zprávě. Chci říci, že nesouhlasím s prohlášením, které zde přečetl pan poslanec. E NF má také prohlášení, prosím. Ehm, Děkuji, paní předsedající. Já si myslím, že ten text je tady jasný, ten a eh, de facto eh, pan eh, kolega je zjevně z minulého století a pro nás tento text prostě není přijatelný. Dobře, budeme teď tedy hlasovat o celém textu. Paní předsedkyně bez mikrofonu. Já navrhuji, aby ti tři, kteří hlasovali proti, se rozhodli, zda chtějí eh, předložit menšinové stanovisko nebo společné stanovisko, kde by vysvětlili, proč hlasovali proti. Lara Komi. E, paroli. E... Jenom dvě poznámky. Samozřejmě já si dovedu představit, že ten, kdo hlasoval proti, tak je v roce 2016 a ne v komunistické zemi. Ale já chci poděkovat všem, chci poděkovat protože to byla, eh, to byla zpráva, kde jsme se dost eh, dohodli, bylo konsensuální, což není vždycky tak. Děkuji a nyní přejdeme ke zprávě Trebesius o virtuálních měnách. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. Odstavec 2, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1, pro, proti, zdržel se, a kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 6 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Pass. Přijat. Návrh 8 pro, proti, zdržel se. Prověříme. falls, amendment... Mm, zamítnut 9 pro, proti zdržel se přijat, kompromis 2 pro, proti zdržel se přijat, kompromis 7 pro, proti zdržel se přijat, kompromis 4 pro, proti zdržel se přijat, kompromis 3 pro, proti zdržel se přijat, kompromis, ne, ne, ne, návrh 12 odpadá. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijat. 18 pro, proti, zdržel se. Já bych to prověřila. Návrh 18. 18 a 19. Všichni už hlasovali. Ještě někdo? Uzavírám. Od, m, mm, mm, zamítnut návrh 20 pro, proti, zdržel se při, o, zamítnut Návrh 30 eh, pro, proti, zdržel se zamítnut, 31 pro, proti, zdržel se přijat, 32 pro, proti, prověříme. zamítnut. 33 pro, proti, zdržel se přijat, 34 Aha, takže ne, 39 pro, proti, zdržel se zamítnut, 40 pro, proti, zdržel se zamítnut. A hlasujeme o konečném textu. Děkuji. Hotovo, dobře. A teď... Three more votes, please. Three more people to vote. Done. Okay. Close. Ještě, aha, ještě tři. Takže 31 pro, 2 proti. Andreas chce slovo. Já se omlouvám, Vicky, jenom bych chtěl poděkovat poblahopřát těm, kteří připravili zprávu a měli bychom říct si jasně, pokud eh, zde existuje menšina, tak musíme respektovat menšinu, ale když je možné, Eh, to dát samozřejmě potom do zápisu, tak ano. A eh, mm, mm, samozřejmě pokud k kompromisu je menšinový názor, tak je třeba mm, předložit tedy k tomu prohlášení, které má méně než 200 slov. Takže děkuji, děkuji ještě jednou zpravodaji především k té zprávě o jednotném trhu, především protože to byla obrovská práce. Já respektuji to, že menšiny mohou se vyjadřovat, ale nemohou přece mluvit za všechny, kteří hlasovali proti zprávě. Proto, když... Tak, dobře, stačí. Stačí. A nyní budeme hlasovat zprávě se sakr. Takže ano, a já to, jak jsem řekla, prokonsultuji s právní službou. Takže tato zpráva, eh, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat návrh 77 pro, proti, zdržel se, zamítnut 305 pro, proti, zdržel se, zamítnut 79 pro, proti, zdržel se, zamítnut 80 pro, proti, zdržel se, zamítnut zamítnut 81 pro, pro 81, 83 to, pro, proti, zdržel se. A to budeme muset prověřit, to vypadalo velice těsné. Zamítnutý. 82 pro, proti, zdržel se zamítnut, 307 pro, proti, zdržel se zamítnut, 84 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijat, 89 pro, proti, zdržel se přijat, 318 pro, proti, zdržel se. 318. Ještě jednou, 318 pro, proti, zdržel se přijat. Chcete to prověřit? A, o jeden hlas zamítnut. 327 pro, pro, 327 pro, proti, zdržel se zamítnout. 328 pro, proti, zdržel se zamítnout. 93 pro, proti, prověříme 93. přijat. 94 pro, ne, zamítnut, ne, 95 odpadá, takže teď 361 pro, proti, zdržel se přijat, 101 pro, proti, prověříme. Pass. Přijat. 98. Pro. Proti. Prověříme. 98. 98. Přijat. 96 pro proti, zdržel se přijaté, 97 pro, proti, prověříme, omlouvám se. Okay, sorry. Bylo mi řečeno, že 97, 329 a 330 a 332 odpadají. 333 pro, proti, zdržel se přijat. 334 pro, proti, Mm, zamítnut. 365 mm, pro, proti, zamítnut. 106 pro, proti, mm, zamítnut. 105 pro, proti, zamítnut. 107 to je lingvistická změna, takže 338 první část pro, proti, prověříme 338 první část. Zamítnut. Zamítnuta. 336 pro. Proti. 336 byl stažen, aha, takže ne v mé verzi, ale byl stažen. 108 pro, proti, prověříme. přijat. 109 pro, proti přijat. 337 pro, proti přijat. 110 pro, proti prověříme. 110 zamítnut. 339 pro, proti, prověříme. Zamítnut. 116 pro, proti, prověříme. přijat. 114 pro. A omlouvám se, aha. Takže 116 byl přijat, takže nám to hodně odpadá, to nám ušetří čas. 121. 121. 121. pro, proti, zdržel se, přijat. To byl návrh ty Charancové, pro. Tak ještě jednou, 121, pro, pro, proti, zdržel se, přijat. 344 pro, proti. Prověříme. přijat. 127 pro. Takže to všechno odpadá. Takže teď se dostáváme ke kompromisu 9 pro. Proti zdržel se přijat. 135 to je doplnění pro. Proti. Můžeme prověřit 135. přijat. 145 pro, proti, zdržel se zamítnut, 146 pro, proti, zdržel se zamítnut, 148 pro, proti, zdržel se zamítnut, 149 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 11, pro, proti, zdržel se přijat. 158 pro, proti, zdržel se prověříme. 158 přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijat. Sto jedna. Ne, 170 pro, proti, prověříme, 170, 170 elektronicky. Přijat. 171 pro, proti, zdržel se, prověříme. Zamítnut. 172 pro, proti, zdržel se, prověříme. Prošel. 13. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se přijat. 180 pro, proti, zdržel se. Já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme 180. Hmm, ještě dva hlasy. Zamítnut. 181 pro, proti, zdržel se. zamítnout. Aha, já jsem přeskočila. 357. 357 pro, proti, zdržel se. zamítnout. 181 pro, proti, zdržel se. zamítnout. 182 pro, proti, zdržel se. Přijat. Oni jsou stejné oba. A teď prověříme. 182 prověříme. Prověříme. Přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se. Přijat. 184 pro, proti, zdržel se zamítnut, 185 pro, proti, zdržel se přijat, 187 pro, proti, zdržel se zamítnut, 188 pro, proti, prověříme. Přijat. 189 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Zamítnout. 190 pro, proti, zdržel se. Přijat. 360 pro, proti, prověříme. A zamítnout, omlouvám se. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijat, 362 pro, proti, prověříme. Zamítnout. 205 pro, proti, zdržel se, prověříme. 205. Zamítnut. 204 pro, proti, zdržel se, přijat. Všechno teď odpadá až po 207. Pro, proti, prověříme. 207. Prověříme. Přijat. 208 pro, proti, prověříme. Zamítnut. Kompromat, kompromis 16 pro, proti, zdržel se přijat. Mm, dvě, 221 pro, 219 prověříme, 219. Zamítnout 219, zamítnout. 225 pro, proti, zdržel se zamítnout. Prověříme, 225 prověříme. Zamítnout. 374 pro, proti, zdržel se. Za, mm, mm prověříme. Vypadá, že zamítnuto. Prověříme. Zamítnut. 226 pro, proti, zdržel se, omlouvám se, prověříme. Prověříme 226. Zamítnut. 375. Pro. Proti. Prověříme. Zamítnut. 227 pro, proti, zdržel se, prověříme. Zamítnut. Kompromis 16a pro, proti, slyšel se přijat. 240 pro, proti, slyšel se. Prověříme. 240. Zamítnut. 378 pro, proti, zdržel se zamítnut. 379 pro, proti, zdržel se zamítnut. Prověříme, prověříme 379. Zamítnut. 380 pro, proti, zdržel se. Prověříme 380. Přijat. 381 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Přijat. 382 pro, proti, zdržel se. Myslím, že... A prověříme, prověříme ještě. Myslím, že přijat, ale prověříme. Přijat. Kompromis 17. Pro, proti, zdržel se přijat. 386 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 269, 269 pro, proti, zdržel se přijat. 270 pro, proti, prověříme.

394. Zamítnut. 395. Pro, proti. Zdržel se. Prověříme. 395. takže zamítnout. 396 pro, proti, prověříme. Zamítnout. 397 pro, proti, zdržel se zamítnout. 398 pro, proti, zdržel se musíme prověřit opět 397, 397. Zamítnout 398. 398 pro, proti, zdržel se. Zamítnout 272 odpadá, takže 399 pro, proti, prověříme. přijat. 400 pro, proti, zdržel se zamítnut, 401 pro, proti, zdržel se přijat, 402 pro, proti, zdržel se, prověříme. Past. Přijat. 403 pro, proti, zdržel se přijat. 273 pro, proti, zdržel se. Takže dohromady 273, 4 a 78 pro, proti, zdržel se přijaty. Prověříme. Dobře. Návrh 1 pro, proti, zdržel se přijat. 275, 280 a 281 dohromady, jde pro, proti, zdržel se, přijaty. 283 odpadá, 276 a 287 pro, proti, zdržel se, přijaty. 277 a 286 pro, proti, zdržel se, přijaty. 285 odpadá, návrh 2 přijat, návrh 3 pro, proti, zdržel se přijat. 279, 282 a 280, ne, ne, 279 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Přijat. 282 a 284 pro, proti, Prověříme. To je návrh 282, 284 přijaty. Omlouvám se. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 7 pro, proti, zdržel se zamítnut. 290 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Přijat. 291 pro, proti, zdržel se zamítnout. A prověříme také i tento. 291. Zamítnout. Zamítnut 292 pro, proti, zdržel se. Zamítnut návrh 9 pro, proti, zdržel se. Přijat návrh 8 pro, proti, zdržel se. Přijat kompromis 2 pro, proti, zdržel se. Přijat kompromis 3 pro, proti, zdržel se. Přijat návrh 18 pro, proti, zdržel se. Přijat návrh 19 pro, proti, prověříme. 19 prověřujeme. Přijat. Takže teď se vrátíme ještě k 18. Také prověříme číslo 18. Přijat, myslím, ano. Návrh 22 pro, proti, prověříme. Návrh 22 prověříme. Zamítnut. 23 pro, proti, zdržel se. Myslím, že byl přijat, ale prověříme. 23, 23, přijat. 25 pro, proti, zdržel se přijat. 28 pro. Já myslím, že návrh 25 přijat. Ne, přijat. Byl přijat, dobře. Takže, takže ty všechny odpadají až po kompromis 4. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 38 pro, proti, zdržel se zamítnut, prověříme. Zamítnut. Asi vám nefunguje, nefunguje vám přístroj. Chcete, se, chcete si přesednout? Chcete si přesednout k jinému přístroji? Uvidíme, zda jak to bude fungovat při dalším hlasování. 39 pro, proti, prověříme, 39 prověříme. Děkuji. Přijat. 41 a 296 pro, proti, zdržel se. Prověříme. 41 296 dohromady. Odpadá 42 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 40, 42, nejsem si jistá, prověříme. 42. Ještě dva, ještě jeden. Přijat. Kompromis 5. Pro, proti, zdržel se. Přijat. 45 pro, proti, 40, omlouvám se, 44 pro, proti, zdržel se. Zamítnut, 45 pro, proti, zdržel se. Přijat. 49 pro, proti, prověříme. zamítnut. 48 pro, proti, zdržel se, prověříme. 48. Zamítnut. 297 pro, proti, zdržel se, 297, prověříme opět 297, 297. Přijata. 46 pro. Ne, ne, ne, 46 odpadl. Ne, hlasujeme pro, proti. Prověříme zamítnut. 47 pro, proti, přijat. 50 pro, proti, o, prověříme 50, návrh 50, já se omlouvám. Uvidíme, zdali projde, děkuji. Ano, přijat. 51 pro, proti, signál EPP to byl, takže prosím ještě jednou prověříme i tento návrh, prověříme 51. Já se omlouvám, že to je tak zlouhavé. Přijat 53 pro, proti, zdržel se. Prověříme. přijat. 60 pro, proti, zdržel se zamítnout, 58 pro, proti, zdržel se přijat. Já nevím, prověříme. Hmm, já, já pro ně hlasovat budu. Přijat, no, výborně. 57 pro, proti, ne, 61. 61. Pro, proti zdržel se. Jednomyslná podpora pro 61, 62. Pro, proti zdržel se přijat. Eh, ne, kompromis 6 pro, proti zdržel se přijat. 65 pro, proti zdržel se přijat. 66 pro, proti zdržel se přijat. 67 pro, proti, prověříme. 67 Přijat. 68 pro, proti, prověříme. Fools. Zamítnut 69 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 70 pro, proti, prověříme. přijat. 299 pro, proti, zdržel se zamítnout, 71 pro, proti, zdržel se zamítnout. Agri 1 pro, proti, zdržel se přijat. Agri 2 pro, proti, zdržel se zamítnout. Agri 3 pro, proti, zdržel se zamítnout. A Agri 4. Druhá část. Pro, proti, se prověříme. Přijat. Agri 5, druhá část. Pro, proti, prověříme. Prověříme. přijat. Dobře. I to, tento prošel Agri 6. Hlasujeme Agri 6 pro, proti. Prověříme Agri 6. Přijat. Agri 6 přijat. Agri 8 pro, proti, zdržel se přijat. Agri 9, pro, první část pro, proti, zdržel Prověříme, prověříme, první část Agri 9. Tak, prosím. Agri 15 pro, proti, zdržel se. Přijat. A když 16 pro, proti, zdržel se přijat. A 17 pro, proti, zdržel se přijat. 18 pro, proti, zdržel se přijat. 19 eh, pro, proti, zdržel se. Prověříme. 19. Zamítnout? Ne. Přijat. Hmm. Agri 21 pro, proti, zdržel se přijat, 22 pro, proti, prověříme. Agri 22. Agri 22, přijat. Agri, teď, ne, chcete prověřit? Ne, 21, ne, přijato. 26, první část pro, proti, zdržel se, přijat a nyní se dostáváme k závěru, konečné závěrečné hlasování. Okay. Dobře. Congratulations. Blahopřeji. 34 bylo pro. ale ona popatrzy, co Vicky, may I, may I ask you how we do proceed with it? Eh, eh, Vicky, eh, můžu se ptat, co s těmi dalším hlasováním, protože kolegové musí odejít. Ano, my tady vlastně to může být hlasování ještě dlouhé. Okay, let's vote very quick. Uh, no, no, no, I need, I need beer. We're just looking at the agenda, please. We're just going to quickly. Thank you very much. Taky a děkuji e, také tlumočníkům, kteří odvádějí skvělou práci a budeme pokračovat v hlasování. E, my budeme ještě e, hlasovat Eh, než přijde pan komisař a snad by mohl někdo požádat pana komisaře, aby měl trpělivost. Tak nyní zpráva paní Charanzové. O, tak jedna pro, proti, kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se, 19. Chcete zkontrolovat 18, dobře zamítnuto. Nyní 19. Končím hlasování. Zamítnuto 20 pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto 21 Eh, staženo, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 24 pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, eh, odpadá, 29 pro, proti, zdrželi se schváleno, kontrola. Eh, zamítnuto 30 pro, proti zdrželi se schváleno. 32. část. Ta odpadá. Eh, pan eh, komisař eh, dostane více času na, na konci schůze, takže my zatím budeme pokračovat a co nejrychleji. 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, ne, neschváleno, 33, no, část 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34, první část pro, proti, zdrželi se, schválena, druhá část schválená. Okay. That's passed. Schváleno. Druhá část. Pro, proti, zkontrolujeme. zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Pass. Um schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se. Ne, ten odpada. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 66 pro, proti, zdrželi se schváleno, 67 pro, proti, zdrželi se schváleno, 68 pro, proti, zdrželi se schváleno, 69 odpadá. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 67. 67, dobře, prověříme. Schváleno 76 pro, proti, zdrželi se schváleno 12, eh, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto 85 pro, proti, zdrželi se schváleno 86 eh, odpadá 87 pro, proti, zdrželi se schváleno, 13 pro, schváleno, 91 pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto 22, eh, odpadá 19, 4 pro, proti, 95 pro, proti, 94 schváleno, 95 pro, proti, zdrželi se schváleno 90. 95, ano, takže to je zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se schváleno. A e, závěrečné hlasování. How long is the Dalton voting list realistically?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 Tak závěrečné hlasování vidíte tady na eh, obrazovce 35, 30 eh, pro 5 proti. Pan komisař eh, už je před dveřmi, můžu ještě začít tady to hlasování do ten. Dobře, tak jedem. Kompromis 3 pro, sváleno. Kompromis 4 pro, sváleno. Nyní 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 je schválen, nyní 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno zamítnuto 52, odpadá 53 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 55 pro, ne, 55 neodpadá, 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno 56 pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto 57 pro, proti, zdrželi se schváleno, 58, 59, 59 pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 67 odpadá, 68 pro, proti, zdrželi se schváleno, 69 pro, proti, od, zamítnuto 70 pro, proti, schváleno 71 pro, proti, schváleno 72 pro, proti, schváleno, chcete zkontrolovat 71, prověříme. Tak, ne, ne, on odpadá, pardon. Kompromis 9 pro, proti schváleno, kompromis 10 pro, proti schváleno, 85 pro, proti, schváleno 86 pro, proti, eh, zamítnuto 11 pro, schváleno 91 zamítnuto kompromis 12 schváleno 98 schváleno 13 schváleno 14 schváleno 105, zamítnuto. Pat, kompromis 15, schváleno. Kompromis 16, schváleno. 117, zamítnuto. 17, schváleno. 123, zamítnuto. 124, zamítnuto. 125. Ne. 131. Pro, proti, zamítnuto. Kompromis, ne. 132. Zamítnuto. 118. Pardon ještě kompromis 18 schválen. Teď 136 schválen. 19 schválen. 139. Kde pro, proti, prověříme. Pass. Schválen. 140 Schválen. Kompromis 20. Schválen. Kompromis 21. Schválen. 153. Schválen. 154. Schválen. 155. 155 je pro, proti, e, zamítnuto. Kompromis 22 schválen. 150. Pardon, 160. Kdo je pro, proti, eh, schválen. 161, ano, 162 eh, schváleno. 163 zamítnuto, 23 schválen. 173 schválen. 174 schválen. Prověříme 174. False. Zamítnuto. 175 a 176 zamítnuto, 178 zamítnuto, 177. Zamítnuto. Prověříme 177. 177. Zamítnuto. Um, 179 pro, proti, zamítnuto, 180 pro, proti, zamítnuto, 181 pro, 182 pro, proti schváleno 183 pro, proti schváleno 184 pro, ne, 185 pro, proti schváleno 124 schváleno, pardon, to bylo 24 schváleno, 189 pro, was late withdrawn schváleno, eh, pardon, staženo 125 kompromis pro, pr, schváleno, kompromis 26 schválen, kom, 194 pro, pro schváleno, kompromis 27 pro schváleno, 197 pro, ne, ten je stažen, 198 pro schválen, 199 proti, prověříme 199. Zamítnuto. 200 pro, proti schváleno 29, 28 pro, schváleno 202, schváleno 205, schváleno 206, schváleno 29 schváleno, jedna schváleno, dvě e, zamítnuto, tři schváleno, čtyři odpadá, šest schváleno, kompromis jedna schváleno, jedenáct schváleno, dvanáct a třináct zamítnuto, čtrnáct Prověříme. Zamítnuto. 15. Zamítnuto. 16. Schváleno 17. Schváleno 18. Schváleno kompromis 2. Schválen 22 zamítnuto 24, schváleno 25, zamítnuto 26, 27, schváleno 26 byl schválen, 27 také, 28 schválen, 29 schválen, a nyní závěrečné hlasování. Tak a poslední hlasování minutka. 30 pro, 3 byli proti, jeden se zdržel. A ještě poslední je jedno hlasování, pan Živa a já, o delegovaném nařízení Union Customs Code. Ano, ano. Děkuji. Děkuji. Tak to jsme ušetřili miliardy evropské ekonomice. Děkuji vám. Many thanks everybody for a huge amount of work.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 Pan komisař se mě právě ptal, o čem jsme tady eh, jednali. Eh, my jsme eh, tady hlasovali o kompletní strategii společného trhu, o netarifních bariérách na společném trhu a neférovém obchodování na Eh, našem společném trhu, což eh, byly poměrně eh, důležité kroky a také další kroky a virtuální měny. A my jsme tedy odstranili tu chybu komisaře Moskovičiho v celním kodexu. Takže máme za sebou důležité hlasování, eh, intenzivní, a teď, kdybyste se prosím mohli usadit, tak můžeme začít. Um, uh, eh, na programu máme výměnu eh, názoru s místopředsedou komise Ansipem, který je zodpovědný za společný digitální trh a je to de facto eh, součástí eh, výročního dialogu, každoročního dialogu a eh, pan komisař nám tady odprezentuje tedy svoje úvodní slovo a hned začneme také sestavovat seznam řečníků tedy pro otázky. Děkuji vám za pozvání. Dnes už je to moje druhé eh, zasedání parlamentu a eh, vidím, že vím že i známé tváře z prvního zasedání. Tak, pokud se týče společného digitálního trhu a současného stavu, jak si budete pamatovat, my jsme Eh, strategii pro digitální společný trh eh, spustili loni a už v prosinci jsme předložili první návrhu, návrhy, to byly první dva návrhy, které eh, také se velmi týkají vaší agendy ve výboru. Jednak to bylo o smluvních pravidlech, kterých máme, jak víte, 28 různých sad pro Eh, jak hmotné statky a teď nám hrozí, že bychom měli dalších 28 sat, které budou řešit digitální obsah. A eh, teď eh, bychom navíc měli tuto dvojkoletnost digitální versus hmotné zboží. A další věc je portabilita. Myslím, že je eh, velice důležité začít eh, s reformou autorského práva v EU. Eh, samozřejmě, že umožníme-li portabilitu, tím nevyřešíme úplně všechny problémy, ale bude to významný krok před. Jak dnes víme, 35 Evropanů stráví nejméně 10 dní v roce v jiné členské zemi. A mnozí z těchto cestovatelů Eh, když cestují do zahraničí, by rádi měli svůj zakoupený přístup ke svému digitálnímu obsahu, ale neumožňují to, neumožňují jí, to pravidla autorského práva. A významný eh, počet občanů eh, to obchází pomocí VPN, Eh, což ovšem není zadarmo, protože to, za to platíte tak 10, měsíc, 10 euro za měsíc nebo 25 za tři měsíce a eh, eh, de facto lidé, kteří používají VPN, si ani neuvědomují, že dělají něco špatně, ale špatně je to, že autoři nedostanou svou odměnu. Já naprosto nechápu, proč eh, tady vůbec máme tato, eh, tyto restrikce pro fortabilitu. Jestliže si lidé jednou koupí přístup eh, k digitálnímu obsahu u sebe doma, jak může někdo tvrdit, že to nemůže používat za hranicí prostě svou hudbu, hry, filmy, sportovní utkání a tak dále. Vím, že v některých členských zemích by politici eh, velmi rádi stanovili určité eh, časové limity, já nevím, 7 dnů, 80 eh, dnů, to je prostě takový příděl portability. Já, mně to tady nepřipadá jako dobrý nápad. Jestliže Eh, bychom eh, přijali tyto konkrétní časové limity, tak eh, jestliže lidé žijí v Kodaní nebo na Maltě ve Švédsku nebo v Dánsku, tam každý den ten most, most mezi oběma zeměmi přechází 50 tisíc lidí, kteří pracují v jedné zemi a pracují ve druhé. Totež Francie, Lucembursko nebo Bratislava, Vídeň. Každý den lidé přechází hranici, poněvadž v jedné zemi pracují, ale bydlí v té druhé. Takže co s tím? Máme začít harmonizovat eh, třeba dovolené v Evropské unii? Já si myslím, že to není zrovna chytrý nápad. Ano, lidé eh, prostě své mobilní zařízení používají jak v práci, tak na dovolené a také cestují více. Dneska pracují v Belgii, zítra ve Francii, pozítří v Německu. Takže eh, máme tady stanovit stano, eh, limity, jak dlouho, kolik dní do roka můžete strávit prací v jiné členské zemi? Já myslím, že ten návrh na eh, konkrétní časový limit, tedy v počtu dnů, to taky nemůže být v pořádku z hlediska základních práv, protože eh, potom byste museli začít sledovat. Eh, ano, takže vy jste si pustil písničku, to jsou 4 minuty 5 vteřin, a teď jste si pustil tenhle ten film, a tak dále. No to řešení by bylo samozřejmě drahé a podle mě také v rozporu se základní právy. Čili my tady skutečně musíme stanovit ty hranice jinak. A sice je to eh, předplatné a kolik dnů, minut eh, či eh, hodin stráví v jinečenské zemi, to prostě není důležité. To je něco podobné jako s tím roamingovým příplatkem. Ano, my jsme se rozhodli, že tam určité limity budou, ale vy prostě při tom roamingu používáte cizí síť. Ale eh, pokud eh, hovoříme o portabilitě, tak ten obsah je váš, ten už jste si jednou koupili. Jak může někdo tvrdit, že eh, v jiné zemi si to musíte koupit znova? A nebo nic? Takže <clears throat> já skutečně mám tady velké naděje do budoucna, ale vím, že podle slov expertů příliš mnoho zemí poněkud pochybuje o tom, eh, zda je moudré umožnit portabilitu, aniž by to omezili tím trváním, tím počtem dnů. Také vím, že některé země a někteří politici by chtěli delší přechodná období. Momentálně je to 6 měsíců, což je rozumné podle mě. Pamatujme, že od 15. června 2017 roamingové příplatky v Evropské unii zcela zaniknou. A jestliže lidi nebudou muset platit příplatky za roaming, budou zřejmě chtít používat svá mobilní zařízení daleko více při cestování po jiné zemi EU. A my musíme zajistit legální přístup eh, ke, svým, ke svému obsahu od toho 15. června 2017. A pokud eh, nebudeme schopni jim eh, legální přístup dát, pak je budeme více tlačit do VPN, že my vlastně víme, že 68% diváků eh, také eh, říká, že eh, používají takzvané downloady zdarma, stažení zdarma. Takže budeme mít na výběr buď tedy legální přístup, anebo si to lidé budou stahovat zadarmo. A to znamená, že umělci, autoři nedostanou své odměny, pokud se to bude stahovat pokoutně zdarma. Takže tolik k našemu návrhu portability. A já bych vás skutečně prosil, abyste podpořili ten balíček, protože toto je mimořádně důležitý návrh. Dále jsme dali návrh 700 megabajtu návrh, čili ta, já myslím, že to není tak moc, to prostě spotřebitelé tak to spotřebují. E, to, ono se to těžko předpovídá. A koho se to vlastně týká? Týká se to tradičních poskytovatelů vysílání nebo tradičních služeb. Oni e, nepočítají, jak dlouho mohou používat ty frekvence. Čili my, my musíme dát jasná pravidla, také jasné trvání a potom budou ochotní investovat. Předevčírem jsme e, vydali balíček digitalizace průmyslu. Můžete říct, že ten balíček možná zastavit nesouvisí se spotřebiteli, ale Eh, ono v podstatě žádný průmysl se neobjede bez občanů, takže hm, tady to přece jenom souvisí. Jsou to věci, které jsou propojené velmi hluboce. Také eh, digitální, společný digitální trh a, a trh technologií je eh, úžasný krok před a také bych vás požádal o podporu tohoto valíčku. Také se to bude týkat nového ažního plánu e-governmentu. A to je o občanech. V květnu, pravděpodobně 25. vydáme balíček eh, o elektronickém obchodování. Eh, čili opět se to bude týkat výboru IMICO. Jak víte, dnes eh, už máme informace z veřejných konzultací, z eh, eh, prověřování tedy mínění příslušných odvětví a tak dále. A podle výsledku z Mystery Shopping Survey pouze třetina lidí, kteří nakupují přeshraničně na internetu, pouze třetina eh, mají skutečně, jsou úspěšní. Pouze 2% z nich, kteří se snaží eh, nakupovat eh, v jiné členské zemi přes internet, tak nepodařilo se jim vůbec přistoupit na příslušné webové stránky. 27% z těch, kteří přístup získali, nemohli se zaregistrovat, prostě byli z nesprávné země čili neměli tu správnou IP adresu. 32% těch, kterým se podařilo zaregistrovat, měli potíž s platbemi. Jejich kreditka nebyla přijata. My, jak víte, máme v Evropské unii SEPA, to znamená oblast jednotných plateb. Teoreticky by to mělo znamenat, že tyhle ty výmluvy eh, prostě o, o kreditních kartách by vůbec neměly být přijatelné. V realitě ovšem 32% těch, kterým se podařilo zaregistrovat, nemohlo svůj nákup zaplatit my tedy nechceme tvrdit, že musíte všichni eh, přijímat eh, masterkarty a visa karty, to, eh, to už bychom zasahovali do podnikatelské svobody, ale jest, jestliže tedy Jestliže tedy přijímáte Mastercard, tak musíte přijmout Mastercardu, ať je vydaná v Belgii nebo ve Francii. Ale dnes mnozí se na toto vymlouvají. Jak jsem řekl, těch 32% eh, měli problém s dodávkou a další zase s, pla, eh, s eh, platbou. V podstatě téměř 27% lidí nebylo schopno si online zakoupit žádané zboží v jiné členské zemi. Otázka tedy, má takto vypadat společný trh, když pouze třetina lidí je schopna nakupovat přeshraničně? Já předpokládám, že jste měli možnost slednout ten videoklip produkovaný Bilkem. Když tak se podívejte e, na YouTube. To je Bilk a geoblocking, ono vám to najde. Je to eh, velice zuštěný obraz naší současné situace. To chceme změnit. Chceme eh, zavést povinnost prodávat jako doma, což tedy mm, mm, ne, neznamená, že eh, musí také dodávat určitým způsobem, protože v Evropské komisi také zaznívají hlasy, že malé a střední firmy, eh, ty by z toho měly být vyňaty, ale velké firmy musí eh, dodat zboží. Ale někteří politici mohou říci, že eh, tím pádem to znamená, že mají právo nařídit ztrátové hospodaření některým firmám. Ne, skutečně někde mají firmy své online prodejní systémy a, prodej, a systémy Eh, zasílání zboží. Eh, v jiných zemích tedy mají pouze eh, prodejní systém, ale ne systém dodávek. Mají prostě nějaké, nějaká vyzvedávací místa. To tak klidně může zůstat. Dobře, to klidně může zůstat, jak to je. Ale abyste diskriminovali podle národnosti kreditní karty, tak to nejde. Ne, skutečně ta, ta dodávka se dá zařídit nějak jinak. Pokud já chci poslat třeba dárek svým dcerám, tak eh, dneska se skutečně můžu dozvědět, že eh, moje eh, kreditka nebude přijatá, protože jsem odinut. Čili tady to skutečně musíme najít řešení a musíme přetvořit společný trh. My jsme se to před dvěma desítkami let, eh, to se nám podařilo tedy v tom hmotném světě, ale náš život se přesuná do digitálního prostředí a tady to musíme udělat znovu. No, eh, tolik tedy k tomu balíčku elektronického obchodování. Ale když hovoříme o těch dodávkách, tak my máme tedy ten eh, problém s eh, dodáváním balíčku, doručováním balíčku. Jak víte, v Evropské unii je to poměrně komplikovaná záležitost. Nej, nejnižší ceny eh, pro balíček, který váží dvě kila a má se dodat za zahraničí, tak nejlevnější je to něco přes 10 euro v Nizozemí, ale také nej, opět eh, nejenom do sousední země, ale i do dalších zemí EU, eh, to eh, v, Evrops, v zemi opět nejlevnější. Ale třeba máme členskou zemi, kde domácí balíček je 20krát levnější než balíček do evropského zahraničí. No, kdo to, kdo to zaplatí, toto? my eh, nechceme začít regulovat maloobchodní ceny eh, za balíčky na úrovni EU, ale skutečně bychom tady chtěli větší transparentnost. Možná v podobě nějakých porovnávacích stránek, eh, protože dneska tady máme víc než 500 různých cen a my si myslíme, že pokud bude mít transparentnost, tak tím podpoříme také reálnou konkurenci. A určitě naši občané a naše firmy eh, potom také nabídnou lepší ceny. Ale podle více než poloviny firm a poloviny zákazníků jsou největšími překážkami na cestě ke vzkvétajícímu elektronickému obchodování jsou drahé balíčky, drahé doručovací služby. Um, there will be... Další věc. To je balíček o obsahu, ten předpokládáme v září. Tam budeme muset řešit reformu autorského práva, přeshraniční přístup, ten by měl být otevřenější než doposavat. Navíc je jasné, že musíme také řešit stávající výjimky. Teď mám na mysli výjimky pro eh, školská vzdělávací zařízení, pro knihovny, pro handicapované. Musíme také vyřešit to, jak eh, ratifikovat eh, marakešskou smlouvu a přitom už jsou to tři roky od té doby, kdy byla tato smlouva podepsána. Teď se vedou určité interinstitucionální půdky. Evropský soudní dvůr bude muset rozhodnout, kdo má tuto smlouvu za Evropskou unii ratifikovat. My chceme nabídnout své řešení, i kdyby Evropský soudní dvůr konkrétní řešení do září nenašel. Takže společně s tím balíčkem o obsahu bychom počítali s tím, že nabídneme i nějaké řešení pro to, jakým způsobem začít provádět nebo začít de facto provádět marakešskou smlouvu v Evropské unii. Já doufám, že tento proces bude tedy završen úspěšně, ale jak říkám, je to veliká škoda, že jsme doposavat nenašli způsob eh, během posledních tří let, eh, jak se s touto smlouvou institucionálně vypořádat. Volný pohyb údajů. Tento návrh eh, plánujeme na listopad. To je velice důležitý návrh, protože Víme, že v Unii jsou poměrně nízké eh, tyto volné toky. Eh, často jsou data dosti lokalizována v některých členských státech. V řadě případů není možné poskytovat skutečně kvalitní služby, pokud budou údaje lokalizovány v relativně malých členských státech. Jde například to propojování v rámci skany, propojili eh, na stovky nákladních eh, vozidel, každou druhou minutu mají od nich aktuální informace z provozu, mohou tím pádem reagovat na zlepšení, ať už jde mm, o otázku údržby či eh, konkrétní výkonnosti řidičů. Mohou pomoci s plánováním trasy, eh, mohou eh, propojit nákladní vozidla do těch nákladních vlaků a tak dále. Ale co se stane s těmito propojenými vozidly, jakmile se dostanou přes hranici a data budou lokalizována na jeden členský stát, budou muset mít servisní střediska ve všech členských státech EU, i například v Lucembursku nebo v malinkém Estonsku, odkud pocházím já, to by bylo pochopitelně příliš nákladné a navíc nebudete moci těžit z těch takzvaně velkých dat nebo zdravotnictví. Pokud eh, se vezmete nějakou diagnózu a u té se vám objeví ročně třeba jenom 3-4 případy, tak eh, jakým způsobem eh, si můžete ty případy porovnat, když nemáte možnost využít velkých dat, nemáte možnost eh, vytěžit z těch dat eh, nějaké vzorce podobnosti. Takže ehm, je potřeba vytvořit v Evropské unii takové prostředí, které umožní volné a bezpečné převádění údajů, jejich volný a bezpečný pohyb a měli bychom zapracovat na vzniku takového prostředí, které umožní skutečně volné a bezpečné toky napříč Unii a někdy i nad rámec evropských hranic. Teď mám na mysli třeba partnery ve Spojených státech amerických, protože e, podnikání je globalizované a bude to nakonec e, prospěšné pro všechny, pokud budou moci využívat velkých dat. Pokud jde o práva duševního vlastnictví a jejich výkon, tak to bude návrh, který by také měl přijít eh, v listopadu. To bude opět eh, věc, kterou budeme řešit. Eh, vlastně začneme už v září v souvislosti s tou navrhovanou reformou autorského práva, kyberbezpečnost, s tím bude souviset. Plánujeme také revizi audiomediálních služeb služeb a reformu telekomunikačních pravidel. To je rovněž eh, velice důležité eh, z hlediska spotřebitelů především. Ale Neméně důležité je to i pro samotné poskytovatele telekomunikačních služeb. Takže to bude rok, eh, který bude pro nás, pro všechny velice nabitý, přinese hodně konkrétních věcí a já doufám, že Evropská komise bude spolupracovat s parlamentem. Už máme eh, zpravodaje pro tři první návrhy a tak doufám, že se skutečně ehm, domůžeme ještě do léta některých konkrétních výsledků. Takže děkuji za pozornost a teď se těšíme na diskuzi s vámi. Paní předsedkyně, děkuji. Já mám tady na seznamu tyto řečníky. Chci se zeptat, jestli ještě někdo další se hlásí. Vezmu nejprve koordinátory. Andreasi, nechcete vystupovat nikoliv? Takže Evelyn, prosím. Děkuji, já jsem se nehlásila, poněvadž eh, obvykle se jako první mluví koordinátorky a koordinátoři. Především děkujeme za informace, nebo děkuji za informace k tématům. Ráda bych ovšem eh, věděla jednu věc, a to jste nezmínil, a sice jak dál eh, s platformami sharing economy a jaký časový horizont máte v této oblasti, poněvadž samozřejmě eh, to zajímá občany i oslance. Eh, druhá věc, eh, ty tři balíčky, o kterých jste hovořili, online content, eh, hmotné zboží a portabilita, to jsou skutečně tři významná témata, která jsou momentálně projednávána v Evropském parlamentu. Jako zpravodajka pro online bych tedy ne tvrdila, že to zvládneme do léta, páč je to velmi komplikované a e, navíc tady máme posílenou spolupráci s výborem Jury a chceme, aby ta práce byla kvalitní a přiměřená. Pokud e, budeme příliš spěchat, výsledkem bude něco, co není e, vhodné, není kvalitní, nelze podpořit a budou, bude problém při jednání s radou. Nicméně my bychom to chtěli letos dokončit, abyste věděl, ale ne do léta to při nejlepší úli v žádném případě eh, do pléna eh, v červenci nedáme. Nicméně naskýtá se řada otázek, eh, třeba také v souvislosti s obsahem online a s hmotným zbožím a příslušnými definicemi. Těch, tam je příliš mnoho šedých zón a právních nejistot. To znamená, jaký software a v jaké sestavě patří tam a jaký onám. A tady je třeba eh, ještě vykonat množství práce, eh, poněvadž eh, je, je třeba, aby tady vládlo právní jasno. A pokud se týče hmotného zboží, tak je otázka, a to se také objevilo v rezoluci DSM Evropského parlamentu, to je eh, problém v tom, že jedno právo platí online, online a druhé právo platí offline. A zejména u malých a středních podniků to znamená velmi velkou výzvu, a my v parlamentu si nejsme jistí, jestli jim toto skutečně máme způsobit. Jistě pro Amazon by to problém nebyl, protože Amazon prodává výhradně online. Ale jestliže má někdo jiný obchodní model, kde má jak online, tak offline prodej nebo nějaký mix mezi tím, pak eh, to by mě připadalo eh, jaksi příliš odvážné od eh, Eh, Evropské komise, že to zase není tak složité. Děkuji. Dan Dalton. Dan Dalton, prosím. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Eh, jsem rád, že jste dnes přišel. Nejprve k portabilitě, o tom jsme už hodně diskutovali. Já si myslím, že to máte nastavené správně obvykle nejsem takto vstřícný, nebo naše frakce obecně, že bychom takto podporovali komisi, ale zde to musím říci. Ehm, váš přístup je správný, obhajujete teritorialitu, a řešíte podstatu problému. Pro mě je ovšem klíčové v této záležitosti, a tady mám určitou obavu, eh, že se začneme eh, posunovat k celoevropské licenci. Já si myslím, že správně by to mělo být tak, že bychom nastavili správně autentizaci na začátku celého eh, pro eh, procesu, protože časové limity ty nikam nepovedou eh, a Samozřejmě v tom případě by to lidé obcházeli prostřednictvím VPN, takže já si myslím, že autentizace musí být nastavena správně, protože jinak otevíráte dveře pro spochybňování koncepce teritoriality, ale v zásadě si myslím, že to máte nastavené správně, že jste si identifikovali ten problém a váš přístup podporuji, pokud jde o eh, digitální smlouvy. Jakým způsobem se stavíte k situaci, ve které se zřejmě ocitneme, kdy budeme mít různá pravidla pro prodej online a offline. Jakým způsobem to bude fungovat a není tady riziko, že dojde k velkému zmatení, protože uh, ty módy online a offline často fungují paralelně, takže kdybyste se k tomu vyjádřil a pak eh, chci ještě říci, že musíme být eh, opatrní, abychom nenutili firmy prodávat na trzích, kde prodávat nechtějí kvůli různým pravidlům, kvůli eh, čemukoliv. To by bylo, myslím, dosti komplikované. Obecně vás podporuji, ale musíme to skutečně nastavit dobře ve všech ohledech, protože kdybychom někde selhali, tak začneme vytlačovat spotřebitele jinam. Trochu problém mám s diskuzí o digitálním obsahu a využívání eh, digitálních eh, údajů jako měny, eh, protože to by mohlo být trochu mm, riskantní a zabránili bychom využívání oblíbených způsobů, které se uplatňují v Evropě teď. Další věc, hovořil jste o YouTube. To je dobře, ale já doufám, že nechcete, abychom museli za prohlížení videí na YouTube platit, aby tady nedošlo k určitému zmatení. Pan komisař Ettinger tady včera byl a já jsem se ho ptal na případné návrhy, pokud jde o předplatné za YouTube a podobné služby. A mluvili jsme o daních eh, z nových agregovaných modelů a bylo mi řečeno, eh, že komise nechtějí touto cestou, Tak eh, pan komisař zmínil, že velké, eh, velcí nakladatelé eh, se potýkají s řadou problémů, jak se snaží přizpůsobit se digitálnímu trhu. Takže já bych požádal za této situace o to, abyste neregulovali tyto oblasti, protože jinak komplikujete život uživatelům internetu. Já tady bych byl rád, kdybyste mi to za komisi mohlo potvrdit, byť nevím, jestli toho budete teď schopen. A poslední eh, věc eh, k tomu, co říká paní Gerhardt. Myslete prosím na eh, na, na spotřebitele v ekonomice sdílení. Spotřebitelé milují eh, tuto koncepci, takže nebraňte ji, prosím. Já už teď bohužel musím pěšet, eh, odskočit si tedy, abych tak řekla, ale za chviličku tady budu eh, na vaše odpověď určitě. Nyní Dita Charancová, děkuji. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste dnes dostavil. Je to škoda, že kvůli dlouhému hlasování nás už tady dnes tolik není během této rozpravy, protože vaše agenda je velice důležitá pro výbor IMCO a měli bychom se s vámi setkávat, myslím, dokonce ještě častěji. Také jsem velice ráda a chci vám za to poděkovat, že jsme se díky vám přesunuli eh, od slov ke konkrétním krokům. Teď už máme k dispozici ze strany komise první konkrétní návrhy a tak eh, minimálně jménem naší frakce vám mohu přislíbit, že uděláme maximum pro to, abychom mohli posunout tento program ku předu, protože chceme dosáhnout konkrétních výsledků pro občany. Vy jste hovořil o celé řadě návrhů, já to nebudu procházet podrobně, ale zajímalo by mě, co si myslíte o nedávné iniciativě o e-governmentu, eh, cloudové iniciativě, a o standardizaci IKT. To vše na mě udělalo veliký mm, dojem. Já jsem eh, proto, abychom odstraňovali bariéry na jednotném trhu. Na druhou stranu tyto iniciativy budou nákladné a vy jste říkal, že nepředpokládáte evropské financování, pokud jde o privátní partnerství, jak jste to pojmenoval, a pokud jde o zapojení členských států, že tam neplánujete žádnou podporu. Takže chci se zeptat, budete brát v potaz také hospodářskou a politickou situaci v Evropě? Máte nějakou zpětnou vazbu od členských států eh, v této velice důležité oblasti? Děkuji. Děkuji. Já mám ještě tady Julie za zelené, eh, pak já chci vystoupit, Sabin Pascal se rozhodnou, kdo z nich vystoupí za EPP, tím pádem, pok- ještě Dito, chcete něco říci? Já se chci omluvit, že opět mus- že eh, také musím odejít, ne si jenom odskočit na záchod, mám totiž setkání eh, předsednictva. Dobře. Takže teď už poprosím všechny ostatní řečníky, aby mluvili skutečně co nejstručněji, aby se optimálně vešli do minuty, aby pan komisař měl nějaký čas reagovat. Máme trochu spoždění, Nicméně, pokud máte čas, pane komisaři, skončíme ve 12.10, abychom ještě měli čas eh, pohovořit o typovém schvalování motorových eh, vozidel, nebo to je také velice důležitá, spotřebitelsky důležitá problematika. Takže Julia, pak se Sabin s Pascalem eh, dohodnou, kdo bude mluvit. Děkuji, paní, pane místo předsedo. Jsem velice ráda, že tady dnes dopoledne zase jste. Já tady počkám i na vaši odpověď. Eh, tak za prvé, plně s vámi souhlasím, pokud jde o geoblocking a portabilitu. To je velice důležité, že se k tomu tak eh, otevřeně stavíte. Je velice dobře, že v květnu budeme mít k dispozici návrhy k blockingu a elektronickému obchodování a že veřejná konzultace ukázala, že hlavním problémem pro spotřebitele zůstává geoblokování obsahu. Takže je dobře, aby toto téma eh, komise posunula. Víme, že balíček autorskému právu se přesouvá eh, na září, což asi už nemůže být změněno, ale já chci říci, že eh, směrnice o satelitním a kabelovém vyjádření eh, úplně do tohoto nezapadá, takže by mohla být řešena rychleji. Pokud jde o autorské právo, tento balíček, tak eh, tady máme určité protichůdné informace o marakešské smlouvě. My jsme například dostali informace o časovém plánu, že marakešská smlouva byla vlastně pozastavena a přesunuta do čtvrtého čtvrtletí, ale vy jste vlastně říkal, že to budete předkládat už v září s tím balíčkem o autorském právu. Můžete to ještě tedy dovysvětlit, protože je důležité, aby to zůstalo oddělené, protože já si myslím, že provádění Marrakeše je zcela nekontroverzní, může to projít velice rychle. A já doufám, že tedy bude eh, tato smlouva implementována formou nařízení, abychom nestratili další dva roky. Pokud jde o balíček o autorském právu, tak ten uvádí seznam eh, jednotlivých návrhů a je tam také ten návrh ke kabelovému a satelitnímu vysílání, ale tady není úplně jasné, jak chce komise řešit eh, provádění. Zda to bude formou přeskumu stávající směrnice a nebo eh, to chcete zapracovat do návrhu o autorském právu. Také jste hovořil o vzdělávacích zařízeních a o knihovnách, ale nemluvil jste o výjimce pro výzkumníky. Já totiž si myslím, že datový mining, ano, to je téma na pořadu dne, ale jsou tady i další relevantní uživatelé mezi výzkumníky ku příkladu a tak by bylo dobré vědět, zda komise chce udělat nějakou zastřešující výjimku pro mm, vzdělávací zařízení a výzkumná zařízení obecně, nebo to chcete pojmout e, separátně. Dan Dalton e, pak zmínil velice důležitou věc a to je otázka pří případných poplatků za YouTube. Já nevím, jak by to vůbec mohlo fungovat v souladu se směrnicí s elektronickým o elektronickém obchodování. Já doufám, že nechcete tuto směrnici znovu otevírat. Pokud by tomu tak ale bylo, tak si myslím, že eh, toto je platforma, která umožňuje upload video, eh, videa pro třetí mm, strany, takže nemůžete za takový obsah eh, účtovat poplatky. Takže kdybyste se k tomu mohl vyjádřit a potvrdit, že nebudete reformovat zásadu Safe Harbor. A ještě k tomuto tématu Trochu mě překvapilo, že komise se rozhodla eh, provádět konzultace o doprovodném, doplňkovém autorském právu. My jsme o tom v parlamentu hodně diskutovali, dokonce jsme hlasovali proti eh, tomuto návrhu v podobě mé zprávy před rokem, takže to není nové téma, byť teď komise žádá mnohem více ehm, toto autorské právo nejenom pro omezený počet nakladatelů, ale vůbec pro všechny. Proč eh, to chcete měnit, když parlament eh, už mnohokrát tyto návrhy odmítl? Je to jediné téma, které by vlastně mohlo zdržet celý balíček o autorském právu. Přitom předseda Juncker říkal, že tento balíček je pro něj prioritou. Děkuji. Sabine. Jo. Děkuji, Sabi. Aha. Děkuji. To je vynikající příležitost s vámi diskutovat a já bych se chtěla vrátit k určitým věcem. Portabilita, přenositelnost práv a prověřování hm, místa pobytu, to je zásadní v této agendě. A byste hm, řekl, že časové omezení by mělo svůj smysl a já hm, ale bych chtěla ukázat na otázku pobytu eh, toho eh, uživatele. To se musí jasně definovat, co to je ten pobyt. A pokud jde i o tu přeshraniční přenositelnost. A teď pokud jde o princip teritoriality u audiovize, to by se akceptovalo pro filmy, ale pokud jde o udělování licencí, tak tam je důležitá právě ta verifikace pobytu. Zatím to nebylo dobře definováno a já tady si kladu otázku, co s tím komise udělá. Plánujete mm, přijmout ustanovení v delegovaných aktech? A, nebo jaké budou ty vztahy mezi právy eh, autorů a právy poskytovatelů služeb, aby zde byla právní jistota. Potom geoblocking. Čili tady eh, de facto se už eh, uživatelé třídí podle IP adresy nebo podle čísla kreditní karty. A hm, my tady skutečně máme toto třídění Eh, poněvadž nemáme verifikaci bydliště. A tím, že by byla, no tak tím by se to mohlo eliminovat. Také existují konkrétní napří, eh, příklady, například nizozemské železnice. Eh, sice můžete si koupit jízdenku na webu, ale musíte platit z nizozemského účtu, z německého to třeba už nejde. Čili to skutečně eh, jsou eh, nesmysly. Pro celou strategii je důležité také budování infrastruktury, čili to jsou skleněná vlákna, nebo také eh, práce s frekvenčním pásmem. Tady mezi českými zeměmi existuje řada řada rozdílů, čili jaká je šance, že v příštích letech by se tyto diskrepance podařilo Eh, zrušit, a jak si to sjednotit a v této souvislosti také pokud se týče konkurence v telekomunikacích, čili my tam máme v Německu ten eh, vectoring, což je jakoby obnovování monopolu na poslední míli. Eh, pak pokud se týče mediálních služeb, tady tou směrnicí se budeme zabývat od léta, a tady je otázka také, jak se eh, k tomu staví komise, na koho by se to všechno mělo vztahovat, tedy lineární, nelineární služby a tak dále, téma, ochrana mládeže, ochrana spotřebitelů tam také hrají roli, čili tady by také bylo zajímavé vyslechnout si alespoň rámcové myšlenky. A co se týče copyrightu, tak tady eh, to není jenom o výjimkách a omezeních, ale také o invalidech. Zajímalo by mě, Eh, nakolik tedy eh, třeba eh, instituce jsou dokonale přístupné pro lidi s postižením. Teď minutu, každý minutu. Kolega Paska, Kalas, já. Minutu každý. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já to snad za minutu stihnu a sice téma hmotného zboží a současně projednávaná směrnice. E, člověk, který kupuje online a kupuje offline kupují to tež, tak e, je tady rozdíl v právech e, spotřebitelů. Já si myslím, že to nemá smysl a mě by zajímalo, proč chce komise dát při nákupu online více práv spotřebitelům ne v offline. A za druhé, komise také už eh, naznačila, že chce tedy eh, také upravit záruky. Zajímalo by mě, jestli je tady nějaký časový harmonogram. A další otázka, hovořil jste o portabilitě eh, obsahu online také hovoříte o eh, lidech, kteří eh, dojíždějí za práci eh, denně přes hranici lidé. To, takových je tedy jedn, asi milion sedmset tisíc, čili za stolik jich není. A řekl jste, že nepovažujete za vhodné, aby se hm, ten přístup omezoval hm, na několik dnů. Takže jste hovořil o roamingu a také o směrnicích o eh, férovém užívání a také o definicích, které se chystají. Eh, třeba včera šéf Proximu řekl, že si dokáže představit, že fair use by se omezil na 40 nebo 50 dnů. To by samozřejmě pro eh, lidi, kteří pracují přeshraničně, by byl trest a katastrofa. A za druhé, toto eh, zrušení eh, roamingu by tím pádem eh, neexistovalo. Čili to, to jsem chtěl říct. Děkuji. Děkuji, Vicky. Pane místo předsedo, za prvé taková poznámka. Já doufám, že mě slyšíte. K Mm, té agendě, kterou teď se zabýváme, a to především mm, práva spotřebitele k digitálnímu obsahu. Dnes e, ten obsah má sice právní základ, ale tady vznikají otázky, na které komise ve svém návrhu nereaguje. A to především mám na mysli způsob, jak zajistit koherentnost, konsistentnost mezi různými předpisy, pokud je o hmotné či nehmotné e, e, prostředky, pokud je o prodej online, nákup online. A, m, mm, takže zatím to jsou všechno takové vágní. Je to. A pokud jde o Eh, eh, tento návrh. Já jako Evelyn mám stejnou obavu. Pokud máme dva režimy ochrany spotřebitele, které budou existovat paralelně, to znamená specifická ochrana pro e, nákup online, tak ten spotřebitel potom bude muset mm, mm, se obeznámit se dvěmi právními rámci a mm, takže tady asi bychom chtěli udělat spíš radost těmi, kteří prodávají online, ale ne spotřebiteli Přenositelnost práv, otázka eh, omezení v čase, to asi není zrovna mm, ten nejlepší způsob, jak vyřešit přenositelnost práv. Ale princip teritoriality nemůže být narušen, protože to je princip, který umožňuje zajistit, že všichni aktéři budou přispívat. Eh, ti, kteří eh, tedy těží z těch výstupů z kultury, že ji také budou spolufinancovat. Proto je třeba umět prověřovat místo pobytu, a tedy obvyklého pobytu, na to je třeba se zaměřit, zaměřit a to nařízení zatím je v tomto velice vágní. A poslední věc k platformám. Vy jste hovořil o YouTube a způsob, jak eh, mm, zatím tedy eh, používání videa nebo mm, online to je pouze 10% příjmu pro eh, umělce, ale jak tedy zajistíte, že tato platforma potom nebude mm, provozovat něco, co, z čehož nebudou mít ti umělci žádnou odměnu? já mám velice konkrétní otázku, která se netýká návrhu, který jsme dostali, ale týká se směrnice o elektronickém obchodování. Otázka zní, co Evropská komise dělá, aby zajistila jednotnou implementaci směrnice o elektronickém obchodování, protože v různých členských státech vidíme, že probíhají různé diskuze a v tom, o tom, že členské státy implementují směrnici velice odlišně. Například, co to je nezákonný obsah, nebo eh, jak se implementuje tedy eh, ten postup pro eh, notifikaci, pro oznámení a co uděláte, aby se implementovali stejným způsobem. Ano, já tady mám takový trochu seznam ještě ale ještě pár bodů. Ochrana dat. Eh, eh, ano, tady je dobré, abychom proto hlasovali, ale musí to být jasné eh, a řádně implementovatelné a musíme zajistit, že třeba když jde o digitální obsah a data, tak mm, ten náš přístup musí fungovat aby eh, nedocházelo k konfliktu mezi těmi digitálními aktéry a GDPR, protože tady eh, zatím to vypadá, že by ta legislativa mohla být mezi sebou v kolizi. A teď bych navázala na to, co jste řekl o odpovědnosti zprostředkovatelů, především platform. Tady máme velké obavy, to znamená dát další odpovědnost eh, těm zprostředkovatelům, těm platformám, tak opět asi tím bychom jim stížili život. Těžko by mohli potom respektovat legislativu, tak na to pozor. Normalizace, standardizace. My včera jsme diskutovali o TTIP a především o tom, že je třeba, abychom spolupracovali se spojenými státy i na digitálním růstu a pozor na to, abychom my vyvinuli evropské normy, které by byly odlišné od amerických či mezinárodních v oblastech jako kybernetická bezpečnost je třeba eh, vzít potaz eh, diskuze o normalizaci i v kontextu TTIP a v celosvětovém kontextu. Geoblocking. No, chápeme, že jednotný trh by neměl diskriminovat, ale nechceme nutit tradiční firmy, aby museli nabízet stejné zboží za stejné ceny všude v Evropě. Chceme zajistit, aby spotřebitel měl samozřejmě volbu, velice různorodou volbu a obsahu i by měl takže to jsem chtěla říci. O tom jsme i diskutovali minulý týden, takže pozor na definice platform, aby to i eh, byla definice, která obstojí do budoucna, protože ty platformy jsou velice rozličné v různých sektorech. Chtěl byste zareagovat na některé ty otázky či poznámky a určitě budeme pokračovat i elektronické digitálně. Děkuji. Mně se zdá, že není třeba mm, na některé věci odpovídat, protože v podstatě Vicky Ford již eh, mě předešla. Já nevím, proč se ptáte mě, abych se vůbec tady zúčastnil vaší debaty, protože mm, sdílíme stejné názory. No dobře, já se pokusím se vyjádřit, ale Eh, dejte mi signál, až budete chtít, abych skončil. Platformy. Začnu s platformami. Platformy. Ano, velice správně jste řekla, že máme různé typy platform a že lidé, když hovoří o platformách, tak mm, myslí na různé věci. Například někteří jsou to tedy ty eh, vyhledávače, někteří chtějí více transparentnosti, jiní Eh, chtějí vědět eh, ty vyhledávače často, odkud se berou, že propagují své vlastní eh, produkci a mm, chtějí vědět, odkud jsou, kde je jejich původ. Ano, my musíme mm, reagovat na to. Lidé volají po větší transparentnosti. Jiní, když hovoří o platformě, tak hovoří především o ochraně spotřebitelů a mají na mysli třeba mm, službu mm, jako mm, řidiči taxíku, taxi drivers. A potom je třeba samozřejmě, aby trh respektoval naše pravidla. Musíme vědět, že sdílená ekonomika zůstane. Zůstane tady na dlouhou, dlouhou dobu, možná navždy, poněvadž existují nové technologické možnosti, a zákonodárci se také musí přizpůsobit, to je absolutně jasné. E, v Evropské komisi my mm, nemáme žádný plán zabíjet inovace nebo regulovat platformy nějak. To ne. Jiní třeba, když se řekne platforma, tak je napadne So there are different types of platforms providing, for example, music. Zastropování hodnoty, třeba ty, co e, jsou pro hudbu, nebo ty, co, za které platí, tak máme, třeba mají 140 e, předplatitelů měsíčně a tyto platformy přispívají hudebníkům 1,6 miliard euro. Jako třeba Spotify. Nejenom Spotify, ale další. Potom další platformy, mm, které žijí z reklamy. A tyto platformy má, eh, mají měsíčně miliardu kontaktů, ale eh, ne, nepřispívají mu hudebníkům, jenom třeba 0,6 přispívají, když mají třeba eh, ten, ten, kdo má miliardu návštěv, tak pouze přispívá 1,6 nebo 0,6 eh, hudebníkům. Takže my, my jsme jen, takže oni řeknou, my nevíme, co se děje na našich platformách, my jsme pouze zprostředkovatel, zcela neutrální. Je třeba, aby pravidla se vyjasnila. Tam, kde oni tvrdí, že jsou neutrální zprostředkovatelé, tak my musíme říci ne, ne, ne, ale vy prodáváte produkty s přidanou hodnotou, vy používáte obsah, který vytvořil někdo jiný bez odměny. Já tady je neviním z ničeho, ale je jasné, že je třeba, aby ta pravidla byla jasnější. A potom, eh, potom eh, ten princip notice and take down, notice and action, oznamování oznámení. To je situace černo-bílá. Nezákonný eh, obsah na některých platformách, tam to funguje. Možná to bude ještě trvat. Ale pokud je to zákonný obsah, používaný legálně, tak opět bude asi trvat určitou dobu, abyste si ho stáhli a po pár minutách, když eh, si stáhnete ten obsah mm, z té platformy, tak někdo stejnou písničku dá na stejnou platformu a uh, hudebníci se ptají, no prosím vás, stáhněte to. Takže my, si musí, my musíme i jednat s těmi hudebníky, umělci, kteří si stěžují, uh, a to se netýká pouze spravedlivé odměny pro umělce, pro autory. To je velice důležitá věc, ale také o tom, jak vytvořit rovné podmínky pro všechny mezi těmi platformami, které eh, za které si platíte předplatné a eh, těm platformami, které žijí z reklam. My v Evropské komisi jsme se rozhodli, že nepřijmeme horizontální přístup, že se nebudeme snažit regulovat všechny platformy prostřednictvím jednoho předpisu, to je nemožné. A teď je Safe Harbor. To zůstane jak je. My jsme se rozhodli, že budeme řešit konkrétní problémy, budeme hledat řešení pro konkrétní problémy a ne, že budeme měnit základní principy internetu to ne. A geoblocking. Tento návrh se netýká e, toho, že všude by se museli aplikovat stejné ceny. To je přece svoboda podnikání. I občané, když jdou tedy třeba do uh, shopping centra, tak eh, hypermarketu, tak ceny jsou nižší třeba než jinde v nějakém malém obchodě a to tak bude. Ceny se budou lišit, ale spotřebitelé musí mít volbu. Pokud třeba někdo bude účtovat příliš vysokou cenu, tak přece mám právo se obrátit na jiného obchodníka, tedy jinou, eh, jinou, jinou webovskou stránku. A opět, ještě bych chtěl říci, že tato povinnost prodávat eh, jako doma, tak to neznamená, že tady bude pomoc, eh, že to bude povinnost dodávat, jako když dodáváte ve své zemi. Prodávat jako doma, to znamená, aspoň jak já to chápu, je, je, eh, se bude aplikovat vždycky právo země prodávajícího. A jak to bude zapadat do nařízení Řím 1? No, to se musí vyjasnit ale toto bude jednoduché řešení. A ti prodávající, ti to prodávající se nebudou muset bát e, e, toho, jaký jazyk používají a podobně. A pokud vzniknou nějaké problémy, tak já budu eh, vracet to zboží přesně tam, kde bylo prodáno. To znamená, nemusí se potom eh, ten prodávající bát, že bude muset eh, zpátky tedy, jak si, když to zboží, ty věci budou zpátky, že bude muset do různých koutů Evropy. Normalizace. Create hmm, open standard. Takže otevřený standard v různých oblastech. Před dvěma dny jsem se sešel s Jenny z IBM. IBM to je téměř evropská firma, protože jsou tady aktivní více než 100 let. Takže evropský trh znají dobře. A oni také říkají, že tady skutečně je třeba, je to nutné spolu s Američany, Američany vytvořit otevřenou normu, otevřený standard. Třeba internet věcí. Zde musíme říci ano, my již máme více než 600 různých norem, které mm, se tím zabývají v EU. A pro malé podniky je to téměř nemožné vůbec se vyznat ve všech těch normách. A podle těch, kteří eh, produkují například eh, eh, bílé zboží, a když třeba chcete Eh, propojit eh, lednici s pračkou a mm, vysavačem, tak eh, tam musíte dát, vložit čip do toho, do těchto přístrojů. A cena toho čipu je 50 euro. Ale oni říkají, když bude existovat otevřená norma, tak ta cena bude jenom 1 euro aby mohli propojit eh, všechny ty spotřebiče. Otázka je, proč? Naši zákazníci musí platit o 49 euro víc. Takže to je všechno otázka o konkurenceschopnosti naší ekonomiky. My bychom rádi tedy iniciovali normalizaci, tento proces, jako naši prioritu začneme v oblasti internet věcí, normalizace, standardizace. Je samozřejmě ale proces dobrovolný, eh, který je kompetenci průmyslu, ale můžeme my tyto procesy urychlit v některých prioritních oblastech a právě to je náš cíl. Odpovědnost prostředkovatelů, opět, já myslím, že na to jsem odpověděl. Žádný horizontální přístup, že musíme zachovat safe harbor, ale musíme eh, pravidla vyjasnit, musí být jasnější a eh, nemůžeme jenom tedy vinit z toho nějaké špatné platformy a nedělat nic. Nemůžeme jenom kritizovat platformy, nedělat nic. And, and of course we don't have any... A samozřejmě nemáme žádné plány zavádět nějaké daně, poplatky, to ne. Já vím, že to jaksi nějak prosáklo do médií, ale v Evropské komisi se nehovoří o nějaké YouTubeové daní či poplatku, ne. A, mm, možná, že některé skupiny takové mm, o tom mluví, ale já si nemyslím, že někdo v Evropské komisi by toto měl v záměru. Já jsem nikdy takovéto nápady nepodporoval. Ale opakuji ještě jednou, pokud bude třeba, musíme pravidla vyjasnit. Přenositelnost. Ano. Žádné konkrétní časové lhůty, počet dní a podobně. Přece to není potřeba. Ale předplatné, to, je, to bude tedy to dělítko, to bude ten rozhodný moment. A identifikace, to je důležitá součást tohoto procesu, tudíž musíme chránit princip teritoriality, poněvadž financování nových filmů vychází z principu teritoriality. Já nejsem proti principu teritoriality, ale jsem proti absolutní teritoriální exkluzivitě. Někteří říkají, že musíme těm možným investorům poskytnout absolutní teritoriální exkluzivitu, jako to mají teď. Ale no, přece takovou to absolutní teritoriální exkluzivitu nemají ani teď. Třeba těch 24% uživatelů eh, internet, kteří mají přístup k digitálnímu obsahu a 66% eh, z filmů používá tzv. free download, eh, bezplatný download, stahování a i dokonce legálně, tedy přece mm, zde žádná taková absolutní exkluzivita teritoriální neexistuje. A ti lidé, kteří někomu dávají absolutní teritoriální exkluzivitu dnes, v dnešní době, tak bych řekl, že jim lžou těm investorům. To neexistuje. Naším cílem je poskytovat eh, legální přístup lidem k digitálnímu obsahu, a spravedlivou odměnu tvůrcům, držitelům autorských práv. To je náš cíl. Čas už vypršel, ale teď jsem zrovna začal. Náš další bod ještě nás čeká tady. Takže pod sedm milion lidí, kteří pracují každý den v jednom členském státě. No, dobře, tom jsme mluvili. Sdílená ekonomika, sharing economy. Jsem řekl, že naše komise nemá žádný plán zabíjet inovace či regulovat platformy. To bylo tolik otázek, každý poslanec v podstatě tam měl ještě dalších 10, 5, 10, 15 pod otázek, takže těžko mohu odpovědět. Potom jedna otázka se týkla frekvencí. Já vím, že v některých zemích jsou problémy. Jak přidělovat tedy eh, tu hor, to horní pásmo 700 MHz, protože součást digitální terestriální eh, televize se to týká, to je významné pásmo a eh, tyto země žádají o delší přechodnou dobu. A tady dále o konkurenci. To je hospodářská soutěž nejenom uvnitř EU, ale po celém světě, celosvětová. Samozřejmě my můžeme poskytnout další přechodné období na 20 let třeba a tak dále. Ale kam nás to dovede? Takové dlouhé přechodné období. My jsme pozadu, musíme spěchat. Tady se hraje o naši budoucnost. A pokud někdo chce delší lhůtu, no tak to budeme obětovat naši budoucnost. Ať o tom rozhodnou ti, co mají pravomoc rozhodovat, ale já nejsem pro. Já bych navrhla toto. Uh, uh, uh, já jsem, pardon, ještě se nedokončil tu oblast autorských práv. Doplňková autorská práva. Proč? Protože eh, nás o to žádali někteří vydavatelé. A eh, my, jak už teď víme, není to příliš jasné. Třeba eh, někteří vydavatelé v Německu nic takového nechtějí pro celou Evropskou unii. Jiní zase říkají, no, abychom něco takového potřebovali, Takže eh, něco jako Allgemeine Zeitung nebo Springer, eh, prostě eh, to jsou různé pohledy uvnitř jedné členské země Německa. Mnohé členské země a také mnozí vydavatelé Eh, tady hovořili právě o těch eh, právě sousední, sousední eh, těch právech souvisejících s autorstvím. Oni tady se na to ptají a my v Evropské komisi v podstatě ne, nejsme schopni říci, že ne, my už jsme o tom jednali dost a už jsme to diskutovali a, a tak. Popravdě řečeno, my jsme to vlastně za stolik neprojednávali a e, z veřejných debat vyšlo najevo, že třeba e, jsme tady měli ten problém e, svoboda panorama, to to znamená svoboda fotit se v kulisách, eh, řekněme, uměleckých nebo architektonických děl. Eh, čili mm, my, my prostě nemůžeme tady u tohoto říct, že už jsme o tom jednali dost a teďka rozhodneme. Čili eh, my skutečně ještě eh, půjdeme, budeme procházet veřejnými konzultacemi. Já vám tedy děkuji a tady mám nějakých 200 otázek, čili bude to komplikované, ale já to zkusím ještě zvládnout. A eh, rád bych se spolehl na vaši podporu. Tak, poněvadž jsme dnes dopoledne velmi dlouho hlasovali o řadě velmi komplikovaných záležitostí, máme trošku spoždění. Další bod na programu na toto dopoledne je prezentace komise o schvalování a tržním dohledu eh, nad motorovými vozidly. Toto je mimořádně důležitá prezentace pro spotřebitele po celé Evropě. Slyšíte mě? A já chci mít jistotu, že tomu dáme skutečně náležitý čas ve výboru. Eh, pane komisaři, je velice dobře, že jste tady, ale eh, pan zpravodaj eh, říkal, že bychom to neměli uspěchat. Kdybychom se rozhodli, že to odložíme na příště, mohla by tato debata proběhnout 24. května, tedy za čtyři týdny. My bychom mohli tuto prezentaci zahájit teď ale já se obávám, že v těch 20 minutách, které ještě máme, to nemáme dostatek času. Takže ptám se nyní komise, eh, co bude lepší. Chcete, abychom to nyní odložili a eh, aby to proběhlo za čtyři týdny, abyste měli tedy více čas? Ne, po, půl hodiny. Nejméně půl hodin, možná i více na toto na tuto prezentaci budete potřebovat. Takže jak, jak se k tomu stavíte? Uh, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, my chápeme eh, vaše časové omezení, nicméně domníváme se, že toto rozhodnutí by mělo být rozhodnutím vaším a spravodajovým, jak to bude nejlépe zpracovat. Tak pokud mohu něco navrhnout, paní předsedkyně říká, ta prezentace, kterou máte, je online, takže je možné, aby eh, se to poslanci přečetli a informálně o tom mohli debatovat. A my tuto debatu potom zahájíme 24. května. Je to v pořádku pro vás? Co říká pan zpravodaj? Ano. Ano, já si myslím, že eh, já eh, si myslím, že eh, ta prezentace, já jsem ji viděl a je velmi kvalitní, ale velmi komplikovaná. A já si myslím, že pokud se to spozdí ve výboru jeden měsíc, tak to nebude znamenat žádné spoždění v celkovém procesu. Takže ano, pan Šaldemose, pan Šaldemose. Ano, já souhlasím, eh, odložme to na 24. květen. A ještě jedna věc. Eh, my také jsme ještě v dalším výboru EMIS a podobně, že jo, ten, eh, my bychom také rádi se dozvěděli více právě o této problematice emisí z dýzlových motorů, čili tady ten odklad pro mě je naprosto v pořádku. A, teď, a samozřejmě také tady bude potom větší účast ze strany členů výboru. Dobře. Takže já vám mnohokrát děkuji eh, za obrovské množství práce, které jste dnes odvedli.